Dobrý den, dámy a pánové, srdečně vás zde dnes vítám. Zahájíme dnešní den s tou specifickou sjednanou schůzkou. A sice, že komisi položíme detailní otázky týkající se vesmíru. Na základě zprávy pana kolegy Remka jsme o tomto tématu již jednou diskutovali a ukázalo se, že je zde celá řada otázek, které bychom si rádi vyjasnili. Ukázal se velký zájem tohoto výboru, ale bohužel nás přece jenom není tolik, je zde komise, někteří kolegové podali i písemné otázky, takže se komise mohla připravit. O to právě šlo, abychom nehovořili všeobecně, ale o jednotlivých precizních bodech. A já bych navrhoval, vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom dali nejprve slovo komisi, aby mohla zareagovat na ty otázky, které jsme položili a potom bychom mohli jednat dále. To by byl asi nejlepší postup vzhledem k vymezenému času. Vítám pana Frhofa a dávám mu slovo a prosím ho, aby zareagoval na otázky, které položili kolegové. Otázky jste všichni dostali, je to tak. Děkuji, pane Frhof. Dobré dopoledne, děkuji pane předsedo, jsme velice rádi, že máme příležitost reagovat eh, na vaše dotazy. Na začátek mi dovolte několik obecných poznámek na úvod. Takže nejprve pohovořím obecně a poté se podrobně vyjádřím o některých konkrétních, nebo tedy o těch konkrétních otázkách. Za prvé je velice důležité, abychom si uvědomili, kde se nacházíme, v jaké fázi a co pro nás, za, co pro nás představuje program Galileo a EGNOS. Za prvé, e, jsou to tedy důležité infrastruktury, o kterých se rozhodlo, e, rozhodlo o nich parlament i rada před několika lety. A pro nás všechny je jasné, že Evropská unie zde přenáší e, velikou hodnotu, protože jsou to programy, které by byly příliš drahé pro vnitrostátní úroveň. Jedná se o klíčové infrastruktury, které jsou důležité například pro počítačové sítě, pro telekomunikace, pro mobilní telefony a pro další základní rysy evropské ekonomiky také velice dobře zapadají do strategie Evropa 2020, protože se týká o inovace, týká se také o lepší propojenou energetiku, o zelenější ekonomiku, také to představuje boj proti klí, k, m, změně klimatu a další m, eh, hodnoty, další body. Co se týče m, eh, těch m, eh, hlavních investic, tak je to zatím asi 6,2 miliard Eh, do, z období roku 2000 až 2013. Již proběhlo asi 10 let různých studií, techno, technologických testů a také dalších eh, zjišťování různých poznatků, vědeckých poznatků. Také se uzavíraly různé mezinárodní dohody, mezinárodní rámce. A toto všechno už máme za sebou, tuto fázi. Také chci říci, že už jsme ušli docela velkou cestu a je také důležité, že už ty systémy se začínají provádět. EGNOS bude certifikován do konce tohoto roku pro služby zachraňující život, zejména se to týká letectví. Co se týče Galilea, tak Galileo je v té fázi eh, v těch, v těch prvních vázích. Eh, první satelity budou pro příští rok připraveny k vypuštění. Také se, eh, za, zaprvé, také se vystavují nyní ty stanice Již bylo tedy dosaženo velkého množství práce. Nyní však musíme uvažovat v dlouhodobých výhledcích. Co se týče financí Evropské unie pro Galileo a EGNOS, nejsou e, tedy tak velké. Hovoříme zde o investicích do těch vlastních aktiv. To znamená, co se týče do e, budoucna. Tak co se týče EGNOSu, musíme tedy pro, eh, rozšířit evropské služby, které jsou pro zemědělství, pro letectví, pro dopravu. Chceme také zároveň tím snížit emise CO2, chceme zvýšit efektivitu dopravy, chceme eh, také ušetřit náklady v různých eh, systémech řízení dopravy. Týká se to i dopravy námořní a v dalších oblastech. Co se týče Galilea, tak nás čekají dvě důležité fáze. Za prvé eh, po, po, pokračování s tou iniciální konstelací a za druhé potřebujeme také přehodnotit a zamyslet se nad provozem, co se týče toho eh, dlouhodobého řízení. Nyní se tedy musíme rozhodnout, zda ta další fáze bude rychlejší a dražší, nebo pomalejší a méně nákladnější. Otázka je, že ta e, očividná volba je tedy ta rychlejší, ten rychlejší postup, který však bude nákladnější. Co se týče té druhé fáze, to je tedy ta fáze provozu po ukončení fáze zavádění. Tak otázka je, jak můžeme přesvědčit eh, všechny účastníky, že je tedy důležité ještě přinést další závazky eh, pro provoz, aby se tedy zlepšilo. Eh, ten, ta fáze pro, provozu. Máme zde například firmy Air France, KLM, Lufthansa, a tyto firmy nebudou investovat do technologií, do certifikací ani do dalšího školení, pokud nebudou mít tedy eh, pokud, nebudou, pokud pro ně nebude jasné, že vlastně ta fáze eh, dojde do určitých, přes určité plody. Nyní je zde tedy 27, eh, program tedy 27 družic. Ještě zatím dochází k určitým spožděním eh, v těch, v těch veřejných zakázkách a tak dále. Je důležité, abychom tedy měli v provozu 27 satelitů a další satelity jsou pro případy různé krize, pro různé mimořádné situace. Eh, je otázkou, E, zda potřebujeme 30 satelitů, potřebujeme však minimálně těch 27 satelitů, které budou v plném provozu. E, je, již budu potom odpovídat na otázky. Nyní už máme za sebou tedy instalaci 18 nebo konstelaci 18 satelitů. Tato konstelace bude e, fungovat pouze 85 95 času. To znamená, asi tři týdny během každého roku eh, tedy nebudeme mít žádné informace o eh, pozici. Samozřejmě, že my bychom usilovali o stoprocentní využití, takže chceme, aby také tam potom bylo teda ta plná konstelace. Eh, Galileo může přinést bezpečnost, eh, ochranu lidských životů, může také pomoci různým mírovým misím, dopravě, vládě, vládě různým administrativním um, strukturám a tak dále. Je to tedy důležité, aby tato struktura fungovala. Eh, prvky systému Galileo souvisí s investicí, je důležité také provádět řádně tedy údržbu všech prvků a je také důležité monitorování. Pokud bych to chtěl schrnout, tak Galileo a EGNOS jsou klíčovými prvky toho, co může Evropská unie nabídnout podnikům a občanům. Týká se to také i globálního dosahu. Tyto programy již tedy eh, jsou e, zavedeny a nyní přemýšlíme o tom, jak to bude v tom dlouhodobém výhledu. A nyní poslankyně a poslanci pře, přejdu k dotazům. Dostal jsem asi 14 takových souborů dotazů, takže já na ně začnu postupně odpovídat Budu se tedy snažit, abych eh, si dobře rozvedl čas. První otázka se týká, jak evropská ekonomika eh, závisí na tomto systému satelitů. Zda Evropská komise provedla určitou analýzu nákladů a e, užitků a také jak to souvisí s evropskou transevropskou sítí. Za prvé, co se týče velikosti pozemního trhu pro tuto satelit, se odhaduje asi na 17 miliard v roce 2010. To jsou tedy návraty pro firmy, které budou eh, rovnou, které budou přímo zavedeny, které budou přímo zahnuty v tomto projektu. Jsou to třeba různé vývojové firmy pro software a tak dále. Co se týče té satelitní navigace GMES, ta také zasahuje různé velice strategické sektory našího hospodářství. Eh, pokud se podíváme třeba na situaci v Americe, v USA, tak tam se ukazuje, že také na jejich systému GPS jsou velice závislé různé služby. Je důležité využívat signál a včasnost tohoto signálu. Pokud tedy některé služby nejsou eh, zapojeny dobře na ty signály, tak, se, tak jsou vlastně odpojeny. Eh, dále v Americe eh, je to, jde asi o 100 miliard dolarů a je tedy to také důležité, aby tyto kritické struktury byly dobře, eh, dobře chráněny, například v případě výpadku signálu GPS. Také tedy byla provedena ta analýza nákladů eh, a užitků. A mnoho informací můžete nalézt Eh, právě informací, které se týkají důležitosti těchto satelitů pro hospodářství. A co se týče propojenosti s transevropskou dopravním sítí, tak já vám eh, se poskytnu, eh, já vám dám takové, takové porovnání. Návratnost je mnohem větší než u podobných programů. Například vnitřní návratnost u Galilea je asi 40 a u té transevropské na eh, dopravní sítě je ta návratnost pouze asi 7 až 8 Druhá otázka, kterou jsme dostali, eh, hovoří o tom, zda by se Galileo mělo používat pouze pro mírové účely, anebo jsou tedy eh, zde nějaké, možnosti nějakého dalšího využití. Otázkou zaprvé je, pokud, když se tedy zamýšlíme nad tím, na co má být použit Galileo, tak to je otázka, na kterou odpovídal parlament i rada. V současnosti nahlížíme na tento systém jako na systém mírový, na systém mírového využití. A jsou zde určité oblasti, kde si můžeme přemýšlet o tom, že by to mohlo být proveditelné pro určité obrané e, účely. Například e, myslíme si, že by se to mohlo využívat například pro určité eh, sledování, využívání eh, vojenských jednotek. Čili ta otázka, zda využívat systém Galileo ještě pro jiné účely než pro ty eh, tedy mírové, to je ještě tedy trošku otevřené a záleží to na diskusi mezi Radou a Evropským parlamentem a bude se to tedy zcela jistě vhodně e, řešit. Evropská komise přišla e, s návrhem využívat signál PRS. E, to ještě také bude řešit jak parlament, tak i rada. A Zcela jistě se bude hovořit o tom, proč by tedy PRS byl využíván, kdo, pro jaké účely, jaký by k tomu měl, kdo by k tomu měl přístup a jak tedy pro jaké účely se to dá využít. Dále je také na místě, abychom se ptali členských států, zda mají zájem o PRS. E, ta je, také, mm, je to také zajímavé pro různé e, administrativní a vládní účely. Může se to týkat obrany, Eh, civilní ochrany a celé řady dalších věcí. Tento systém však musí být velice dobře chráněn, protože se jedná o kritickou infrastrukturu. A proto je důležité do tohoto prvku zabudovat také tedy ten prvek bezpečnosti a ochrany a my učiníme veškerá, eh, veškerá opatření, abychom tento systém tedy dobře zabezpečili. Třetí otázka, kterou jsme od vás obdrželi, zní. Co si komise myslí o tom, že, Evrop, že USA již pracuje na třetí generaci GPS, tř, Rusko dokončuje svůj systém GLONASS a i další země již budují své systémy. Co chcete udělat k tomu, aby Evropská unie byla konkurenceschopná a nezávislá v oblasti této satelitní navigace? Ano, je skutečně pravda, že USA jsou dost před námi. Oni již, za, již um, uvedli svůj satelit 2F a v budoucích letech, během několika dalších letech, také představí třetí generaci systému GPS. Myslím si, že vždy eh, se jedná o takové lhuty, které se jaksi, eh, jsou to jisté nominální lhuty, ale velice často dochází k různým opožděním a tak dále. Takže myslím si, že bychom měli počkat, abychom viděli, jak nakonec to dopadne s tím jejich časovým harmonogramem eh, tohoto nového, těchto nových technologií. Je však třeba říci, že když že evropské Diskuse o Galileu, jak si popostrčili USA, Rusko a Čínu a další země k tomu, aby přemýšleli o tom, aby měli svůj vlastní satelitní systém, eh, systém satelitní navigace. Takže ta debata v Evropě jak si popostrčila ostatní země k tomu, aby si uvědomili, že za prvé tyto systémy jsou důležité, za druhé, že civilní využití těchto systémů je stále důležitější. Znamená to, že co se týče Evropy, tak pokud chceme, aby systém Galileo a EGNOS fungoval, e, musíme stále také využívat ta, ty různé příležitosti, které nám tyto systémy nabízejí a tyto služby, které s nimi souvisejí. Před určitou dobou jsme se rozhodli, že Galileo se stane jakousi druhou možností volby nebo druhou volbou. V současnosti nevíme, zda tedy bude možné jak si předeběhnout systém GPS, musíme v tomto musíme být tedy asi uh, trošku méně ambiciozní, takže tedy se asi to dopadne s tou, uh, jaksi tou druhou volbou. Chtěl bych také připomenout s dohodu s USA o tedy důvěryhodnosti pardon, o zachování důvěry, která se týká e, této satelitní navigace. A co se týče nových výkonnějších satelitů e, ruských, protože ten ruský systém GLONASS také e, je, se již ní, ní bude brzy e, skončen. Co se týče toho čínského systému, tak tam nevíme přesně, v jaké se nachází fázi. Víme, že Čína postupuje velice rychle, ale máme různé částečně protichudné informace o tom, jak eh, pokračují. Je důležité, abychom vytvořili tržní příležitosti a aby tedy systém Galileo fungoval. Je pro nás tedy důležité, abychom s tím systémem Galileo postoupili co nejrychleji, co to jenom půjde. Další otázka. Co se týče toho upgradeu systému GPS, který se předpokládá pro rok 2014 až 2018, a co se týče Číny, tak může také Galileo nabídnout určité, kon, určité komerční služby, které mohou být zajímavé a kde může působit jako, eh, jako konkurence. Tak je pravda, že my jsme se zamysleli nad některými službami, které jinde tedy nejsou. Jsou to uh, Eh, je to například ta služba PRS, která je zamýšlená jinak, než jsou to ty pouze ty čistě vojenské služby jiných zemí. Také máme některé rysy, které jiné zemi, země nemají. To například ten systém záchrany nebo ten systém eh, zách, eh, záchranných služeb. To znamená, že jsou zde ještě další služby, které se liší od těch ostatních zemí. Také jsme učinili Eh, rozhodnutí, že ty otevřené služby musí být eh, kompatibilní se systémem GPS a také jsme učinili příslušné dohody o této kompatibilitě. Nyní, eh, kolik satelitů se očekává, že bude vypuštěno v rámci toho současného rozpočtu? To je další otázka, jaké služby se budou poskytovat, bude ten systém dostat, dostato, dostačit k tomu, aby evropský systém navigace byl nezávislí, to jsou další otázky. Takže zatím jsme Zatím máme e, kontrakty pro třetí balíček z těch šesti pracovních balíčků pro Galileo. Tyto smlouvy jsou na 85 milionů. Dále kontrakt na 14 satelitů 566 milionů a také e, e, další kontrakt, který se týká toho odpalovacího zařízení Soyuz za asi 399 milionů. Dále se eh, tedy počítá s kontrakty na další eh, ty eh, nosné, další nosné rakety a zde na ty launchers. A také jsou zde další, um, další kontrakty, které se týkají pak třeba samotného provozu a tak dále. Očekáváme, že tyto kontrakty budou zadávány uh, na podzim nebo po skončení léta. Dále chceme celkem vypustit 18 satelitů, je to tedy 14 plus 4 a také zde máme tedy uh, tu eh, původní nebo počáteční operační kapacitu nebo původní operační eh, systém. Tam bude tedy ten otevřený systém PRS a také ten záchranný systém. Nebude to stačit ještě pro komerční služby a nebude to stačit pro systém záchrany životů. To jsou zatím služby, se kterými jaksi pouze teprve experimentujeme. Jak jsem již řekl, žádná z těchto služeb nebude k dispozici eh, permanentně, protože ta dostupnost tedy bude asi 95 času, to znamená, eh, bě, zhruba tři týdny každý rok ty služby nebudou fungovat, protože zatím ještě tedy tam není dostatek těch, eh, toho satelitního sledování. Myslím si, že takto bychom se měli dívat na systém Galileo. Galileo je systém 27 satelitů společně také s těmi pozemními kontrolními stanicemi. Není to nějaká, nějaký soubor, kdy každý eh, satelit dělá něco jiného. Jde o to, že všechny ty satelity spolu musí spolupracovat a potřebujeme tedy celý ten systém vytvořit plně, aby dokázal fungovat. Eh, možná bych to mohl porovnat třeba s otázkou eh, nákupu automobilu my všichni víme, že když si koupíte automobil, tak očekáváte, že tam budou čtyři kola, čtyři pneumatiky, jinak to nebude fungovat. Takže zde opět je také nutné, aby ten eh, systém Galileo měl všech 27 satelitů, aby tedy dobře fungoval. Nyní otázka harmonogramu. Eh, pardon, hovoříme tedy o tom, že ještě, bude zapotřebí, že ještě budou zapotřebí další tři satelity, nebo to jsme si alespoň mysleli, ale nyní se ukazuje, že možná ještě jich bude zapotřebí více, ale to se ještě bude řešit. Chceme tedy e, dosáhnout plného provozu. Uživatelé na trhu čekají na to, aby dokázali, aby mohli investovat do svého uživatelského vybavení a do využívání. Dnešní rozpočet neumožňuje dokončení systému Galilea, to je pravda. Mohli bychom tedy definovat eh, určitý eh, mezistupeň, měli bychom tedy také ještě hovořit o dalším způsobu financování. Další otázka, ta se týkala snižování rizika, omezování rizika. Otázka je, jaká jaké e, systémy, jaké, e, jak jste chtěli, jak chcete omezit riziko. Takže za prvé, co se týče řízení rizika. Vypracovali jsme velice komplexní e, funkci omezování rizika. To je velice důležité v těchto systémech, protože tam je důležité si uvědomit všechna rizika. Co se týče té diskuse, tak pokud budeme hovořit pouze o nákladech, tak to je dost ošemetná diskuse, protože je pravda, že co se týče těch nákladů, tak musíme počítat právě s tím, že pokud se nějaké riziko vyplní, tak to bude mít právě velký dopad na ty náklady. To znamená, já bych vás chtěl naléhavě požádat, abyste skutečně přemýšleli vždy, když přemýšlíte o těch nákladech i o těch rizicích. A samozřejmě, že ve všech systémech, které jsou ve vývoji, tak tam je vždycky velké riziko. Může dojít k selhání technologie, může dojít k různým problémům e, ve vývoji, může také se stát, že bude potřeba něco nahradit, něco vyměnit a tak dále. Dám vám překlad. E, pardon, příklad. Zatím dochází e, k opoždění se satelitem IFE, protože tam jeden komponent dobře nefunguje a tím pádem vlastně celý ten systém eh, nemůže fungovat. To je pouze příklad toho, že pouze jedna malá součástka eh, může selhat a může mít dopad na celý systém. Vypracovali jsme velice dobrou funkci řízení rizika. Snažíme se mít pod kontrolou všechna rizika, snažíme se také vypracovat faktory rizik ve všech eh, prvcích ve všech prvcích. Také se snažíme hledat rizika u našich partnerů. E, podniky mají, nebo také existuje systém rizik na všech e, fázích e, zadávání zakázek a je také důležité, že se nám Omlou... Omlouvám se, dostaneme se do časových eh, problémů. Můžete se pokusit hovořit stručněji, protože kolegové jistě budou chtět položit otázky a v 10 se koná hlasování. Ano, já si přeji podrobné eh, odpovědi, ale pokud se budou kolegové chtít ještě ptát, budeme mít málo času. Můžete se pokusit zaměřit na to podstatné. Vím, že je to těžké a děkuji. To není žádný problém. Pane předsedo, eh, chtěl bych přejít k další sadě otázek, které se týkají Eh, dvou eh, finančních zdrojů pro satelity. Eh, to je v souvislosti se snižování riziky. Jde o to, zda potřebujeme určité zařízení nebo určité prvky, jako rakety, satelity, dvojí tedy zdroje, abychom zajistili, že v případě výpadku jednoho zdroje budeme mít alternativu. Dvojí zdroje samozřejmě představují náklady. To eh, znamená eh, dvojí zajištění zakázek, ale to by nám mohlo velice rychle snížit rizika. Tedy v podstatě máme velký zájem eh, o toto zabezpečení vzhledem k značnému počku kritických prvků. Když se podíváme na navigační systémy, tři, pro 30 satelitů eh, tak jak jsem již řekl, co potřebujeme, eh, jsou další finanční prostředky a na vysoké úrovni se v komisi eh, vedou jednání o tom, zda je to zapotřebí vzhledem eh, k současné ekonomické a finanční situaci, zda máme požadovat během tohoto finančního období doplnění prostředků, anebo zda počkáme na další léta. Další otázka, jaký dopad to bude mít e, na ztrátu e, přínosů a e, dání, jaké dopady to bude mít na finanční rámec, když nezajistíme doplňující rozpočet v roce 2012, tak se alespoň o tři roky spozdí zajištění plné operability. Eh, dojde k, ke spoždění u systému EGNOS a jasně, eh, je jasné, že eh, ztratíme určité příležitosti, zavřou se nám eh, tyto možnosti, pokud budeme takto eh, postupovat a může to způsobit i vyšší náklady, protože eh, budeme muset rozdělit zakázky na části a to způsobí další náklady. Tyto náklady musíme spočítat a znamená to i jasná rizika pro průmysl. Bude to velký počet podniků, které nebudou moci zachovat svou kompetenci kompetentnost v této oblasti, takže to nebude způsobovat pouze náklady, ale také se vytratí ty expertní znalosti. Tedy, jak jsem již řekl, současné financování, požadavky na financování jsou předmětem diskuzí v komisi a doufáme, že v nadcházejících týdnech rozhodneme, zda budeme požadovat dodatečné prostředky, ale bude to mít jinak jasný dopad spožďování. Další otázka se týká harmonogramu eh, vyslání satelitu. Eh, eh, ano, i satelity uprostřed roku 2011 a e, třetí část satelitu koncem roku 2011. Je to spoždění, představuje to e, totiž problém, který máme s e, určitou částí satelitu, to nám činí problémy. Jistě průmysl a Evropská kosmická agentura to naléhavě řeší. mlouvy, které máme pro satelity FOC, pro ty první FOC satelity, ty by měly být vyslány koncem roku 2012, potom během roku 2013 a začátkem roku 2014, pokud všechno bude probíhat v pořádku podle harmonogramu. Přiznávám, že to se vždy nedaří u kosmických programů, tak budeme mít 14 FOC satelitů do druhé poloviny roku 2014. Další otázka, kolik prostředků budeme potřebovat eh, v rámci dalšího finančního eh, rámce, tady z dlouhodobého hlediska odhady, které jsme eh, vytvořili pro dlouhodobou funkci tohoto systému, systému Galileo a i EGNOS, plus další minimální doplňující prostředky pro NTD pro výzkum a vývoj asi 750 eh, milionů eur ročně na eh, nadcházejících 13, 14 nebo 15 let. To bude vycházíme tedy z ekonomických hodnot, ekonomických hodnot roku 2009, jsou to zprůměrované hodnoty. A je jasné, když chceme zakoupit systém takovým způsobem, jak bychom normálně postupovali, tedy bychom snižovali náklady, eh, tak eh, budeme dávat přednost eh, zakázkám dlouhodobým o velkém objemu. To znamená, že v některých letech to budou velké objemy, velké prostředky a budeme mít požadavky na paušální eh, výdaje. Eh, to tedy uvidíme. Pokud to nebude průchodné a pokud bude nutné eh, snižovat objemy eh, smluv eh, z rozpočtově technických důvodů, potom jasně náklady na systém budou stoupat. Tedy těch 750 milionů ročně na oba systémy EGNOS i Galileo v nejbližší budoucnosti. Abych uvedl nějaké srovnání, GPS USA stojí 1 miliard Eh, dolarů ročně. Je to tedy jenom ten GPS a to nám jasně eh, naznačuje, eh, v jakých nákladech se takovéto systémy pohybují. Další otázka, a myslím, že mi zbývají ještě tři další otázka, Spojené státy eh, uvažovaly o eh, tom, že GPS by měl být eh, veřejně přístupný v roce 1995. Myslím, že je spravedlivé říci, že se uvažovalo o tom, že bude možné provozovat Galileo v rámci PPP. E, jakmile tento systém bude soběstačný, e, poslední studie však ukazují, že to není schůdné. Domníváme se, že tu existuje trh pro komerční služby, e, který eh, na, eh, zajistí 50 až 70 milionů ročně v průměru. Jedná se o vyzrálý trh. Eh, možná je tu trh pro PRS. PRS představuje specifický problém, protože ministři financí a ministři dopravy naznačili, že také Eh, ministři, které se zabývají eh, těmi uživatelskými eh, službami, tvrdí, že je nutné toto řešit nyní. Takže to znamená, že jiné služby, s nimiž můžeme počítat, které budou ziskové, jsou ty komerční, ty obchodní služby a vzhledem k celkovým nákladům to eh, nebude dostatečný zisk, aby se tento systém zaplatil eh, pro financování systému eh, musíme z toho vyvodit celou řadu důsledků. Další otázka bude, eh, eh, eh, spoje, budou spojené státy dominovat dále z GPS, protože je třeba usilovat o konkurenceschopnou pozici. Jaký je tedy rozpočet, který je vyčleněn? Stačí proskoumat investice pro infrastrukturu, několik čísel, eh, celkový možný trh eh, pro satelitní eh, navigaci a služby a aplikace v nadcházejících letech bude představovat asi 200, 240 eh, eh, miliard ročně. Evropský průmysl vždy eh, tvrdil, že jeho cílem bude do, získat jednu třetinu tohoto trhu, to znamená asi 70 miliard eur ročně. To by byl cíl, o který usiluje evropský průmysl. Ale co děláme v tomto smyslu? V prvé řadě to budou investice do našeho vlastního systému jak již jsem řekl, to bude představovat 750 eh, miliard eh, eur ročně a eh, zbytek, který budeme potřebovat, Eh, musíme si eh, pomoci eh, financováním výzkumu a vývoje Evropská, ze strany Evropské kosmické agentury členských států. Máme za tímto účelem kancelář. Víme, jaká čísla jsou ve Spojených státech. V v Spojených státech to je asi 200 až 250 milionů eh, ročně, pokud se tedy eh, Evropa zaměří na eh, civilní užití, tak budeme potřebovat ekvivalent prostředků do výzkumu a e, vývoje v e, tomto rámci. Poslední otázka, jaký je aktuální stav e, v srovnání s Čínou. Jsou tu tedy nějaká rizika, jaký dopad to bude mít na bezpečnost Evropě a také na bezpečnost provozování Galilea. Situace ve vztahu k čínským partnerům je složitá mají problémy s kompatibilitou frekvencí Spojených států a také eh, jak eh, USA, eh, eh, tak i, my se snažíme nalézt řešení, vedou se bilaterální i multilaterální jednání, budeme vést bilaterální jednání v říjnu a dokonce i příští týden ve Vídni v OSN a koná se bilaterální jednání s Čínou ze strany Evropské unie, to bude v červenci a stále ještě doufáme, že se podaří nalézt řešení a, a pokud se ne nepodaří. Budeme muset zvažovat, jak přizpůsobíme operační koncepce systému Galilea abychom překonali tento problém. Domníváme se, že e, e, tady řešení je a e, jsme přesvědčeni, že tu východiska jsou jistě. Ideálním východiskem by bylo jednat s Čínou a dosáhnout dohody předseda Barroso eh, je v kontaktu s čínskými ministry a eh, my doufáme, že to eh, dobře dopadne. Já se omlouvám, že jsem měl tak dlouhý příspěvek a nyní jsem ochoten odpovědět na všechny otázky. Děkuji, je důležité, abychom na ně odpověděli, ale musíme tedy pokračovat do deseti hodin. Kolega Ody má slovo. Děkuji, pane předsedo za slovo. Děkuji vám za eh, tyto detailní vysvětlení. Já bych zde rád před zástupcem komise zopakoval, že Evropská unie stroskotala v celé řadě svých zájmů. Galileo znamená stroskotání soukromého sektoru. Tohoto tématu jsme se pak zase chopili, ale je důležité, abychom skutečně tuto situaci zvládli. Já vám děkuji za vysvětlení situace. Komise musí podtrhnout, že je důležité, aby se nám to podařilo, protože eh, další stroskotání by bylo skutečně hrozné. Panuje takový pocit, že Galileo je konkurencí systému GPS. Pokud má existovat eh, nějaká cel, celosvětová úprava na úrovni G20, hospodářská úroveň, nebylo by možné zde pracovat komplementárně, zapojit eh, USA spolu s GPS, usilovat o další společný systém s našimi americkými přáteli, místo toho jít cestou konfrontace, paní kolegyně Hol. Chtěla velice bych chtěla velice poděkovat eh, komisi za velice komplexní vysvětlení. Mně však napadlo několik věcí, na které, nebylo, na které nepadla odpověď a byli, přitom jsme se na to ptali. Za prvé, co se týče rizika, které se týče těch solar flares. A dále se hovoří o 1500 milionech eur a podle komise to vypadá, že problém s Čínou je ten, že čínská vláda a čínská, čínské vojsko jaksi, nebo čínské vojenské jednotky jak, jaksi nespolupracují. Takže mě by zajímalo, eh, zda se k tomu můžete vyjádřit. Děkuji, kolega Lambert. Ano, dovolte mi zareagovat na to, co už zde řekl Pierre. Komise by nám měla zdůraznit, že se to podaří. No tam se, to zde zaznělo, ale myslím, že to bychom po ní žádali příliš, že to tak nejde. Co jsme zde slyšeli bylo, že když se nezdaří eh, ročně Eh, použít příslušné miliardy, tak to nebude moci fungovat. A v tomto duchu se také chci zeptat. Mám dojem, že my pokulháváme, opožďujeme se, že nejde pouze o tyto projekty, ale také například v oblasti projektu ITER. I tam byl výrazně překročen původní rozpočet. Takže my si musíme položit následující otázku. Buď budeme postupovat naším tempem a pustíme se rovnou do práce a budeme usilovat o celý systém, anebo to prostě necháme být. Otázka zní, zda jsme ochotní zde se tohoto úkolu skutečně chopit. A nikoli pouze na pět nebo deset let, ale skutečně dlouhodobě. Domnívám se, že zde bychom měli vyložit všechny karty na stůl a rozhodnout. A já nevím, zda máme k dispozici všechny prvky a to je diskuse, kterou budeme muset vést s radou. My jsme asi někde na polovině cesty a já z toho nemám dobrý pocit. Samozřejmě nemůžeme nechat stranou provozní operabilitu, ale pokud chceme skutečně pokročit dále, je, znamená to, že některé věci nebudeme schopni splnit a to je něco, na co se musíme podívat. Já osobně nevím, jak to má pokračovat. Paní kolegyně Liebler? Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi dvě poznámky. Za prvé bych chtěla poděkovat komisi a chtěla bych vyjádřit svůj pocit, že Komise odvádí skvělou práci, pane Ferhofe, já vám plně důvěřuji, že tuto záležitost řídíte dobře. Druhá otázka, ta se týká obsahu a chci navázat na to, o čem hovořil pan Odi, pan Lambert s právem. Domnívám se, že jsme dospěli na bod zlomu a jako Evropský parlament si musíme uvědomit, co chceme. Pokud chceme mít svůj navigační satelitní systém, tak musíme také rychle vytvořit všechny potřebné politické předpoklady pro to, aby tento systém byl co nejrychleji provozu schopný a abychom ho mohli komerčně vyhodnotit. A zde je pro nás důležité, aby nám bylo jasné, jaké budou náklady. Pokud dojde k navýšení nákladů, tak je třeba je otevřeně přiznat a ohlásit abychom neplánovali ze dne na den. Potřebujeme skutečně přehled eh, nákladů. Hovořili jsme zde také krátce o programu ITER. K tomuto bodu se budeme věnovat dnes odpoledne a pokud mohu důvěřovat tomu, co čtu ve eh, novinách, že to bude místo 2,4 miliard eur stát 7 miliard, tak bychom si měli udělat komplexní přehled našich velkých projektů a udělat si eh, jasno, kde se chceme vydat kupředu, u kterých projektů a kde je důležité se skutečně pozicionovat evropsky, abychom mohli mít eh, slovo i ve světě. Christian Eiler, prosím. Děkuji. Já chci explicitně podpořit to, co řekla paní Nibler a pan Lambert. My jsme se osli u bodu, kdy eh, doba středně doba přeskumu je už takový náběh na FP8 a musíme si říci, že ten pře- přeskum eh, rámcového programu 7 musí nám říct, jaký je aktuální stav víceletých programů. A ono se to tváří, jako kdybychom už uh, diskutovali o tom budoucím osmém programu. Já uh, vyjednávám v rámci trialogu a vidím, že to v rozpočtu není pokryté. Hovoří se zde, jedná se o číslech, které v rámci FP7 a i v rámci toho dílu pro vesmír prostě nejsou. A proto bych chtěl podpořit všechny kolegyně a kolegy. Komise sice je opožděná, ale do léta nejde pouze o to předložit takzvané review, ale musíme mít konkrétní čísla, protože pokud chceme eh, rozhodnout, tak potřebujeme čísla eh, sejde se výbor ITER a bude muset o něčem rozhodnout a myslím si, že by nebylo dobré, aby komise něco slibovala, aniž by na základě střednědobého přeskumu doložila, jak to má fungovat na základě současného naplánovaného rozpočtu. Děkuji, pane Ferhofe. Vy nyní máte čtyři minuty, abyste na všechny tyto otázky zareagoval. Prosím. I will, uh, if you don't mind, then... hmm, děkuji. Já se pokusím na některé otázky odpovědět eh, dohromady. Za prvé, co se týče financování, tak o tom budu hovořit velice jasně. Za prvé, jaké jsou příčiny našeho možného dalšího požadavku o navýšení financí. Říkám možného navýšení, možného požadavku, protože zatím ještě žádné rozhodnutí nebylo učiněno. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout určitého postoje během dalších týdnů, abychom tedy do léta měli již všechno před sebou jaksi na stole. Za prvé, z té minulé fáze jsme trochu přečerpali rozpočet. Celkově je zde asi o 600 milionů. A čl- členské státy řekly, abychom to zaplatili my, protože členské státy už to prostřednictvím eh, Evropské vesmírné agentury nemohou financovat. Eh, my jsme s tím souhlasili, protože pokud by se nedokončilo financování, pokud by se nedokončila ta fáze ověřování systému na oběžné dráze, tak by celý ten projekt vlastně nemohl pokračovat. Takže zde je tedy těch 600 milionů. Dále je zde velice závažná otázka, která se týká těch odpalovacích zařízení, těch launchers. Zde proběhly určité, eh, určité odhady z, jak, eh, na zákl- v roce 2007 a zjistili jsme, že za poslední dva roky ty ceny těchto launcherů narostly asi o 80%, to znamená, že je zde další, vlastně další náklady nad asi 600 milionů eur. A samozřejmě teoreticky bych tedy mohl eh, tedy zkusit eh, zajistit jaksi levnější eh, ty launchery, ale jsou s tím spojené různé otázky, například otázky bezpečnosti a za druhé my máme zde vlastní program v Evropě, vlastní program launcherů a e, Máme zde také závazky Světové obchodní organizace a já se musím tedy řídit tedy těmi, e, s tím kontraktem, který máme s Arian. To znamená, to je realita, se kterou musíme počítat. Pokud tedy sečteme tyto dvě částky, těch 600 a 600 milionů, tak dojdeme tedy k částce 1,2 miliard. Je pravda, že naše e, čísla ukazují, že bychom chtěli, aby se to, ten rozpočet navýšil o 1,5. To znamená, je toto 1,2 miliardy, o kterých jsem teď hovořil, plus ještě bychom chtěli posílit vývoj a výzkum, který byl téměř zastaven poté, eh, kdy jsme se v roce 2007 rozhodli, že eh, vlastně vyjmeme 4 miliony z toho programu eh, výzkumu a vývoje a přesuneme je tedy jinam. Čili co se týče těch odpalovacích zařízení, tak e, není tedy příliš možné vyjednávat ještě o těch eh, cenách, ty ceny v podstatě odpovídají zhruba těm odhadům, které jsme učinili před několika lety. Evropská komise je eh, sebevědomá dostatečně tedy na to, abychom tento program mohli provést. Ty technologie jsou dobré, satelity už jsou na oběžné dráze. Eh, také se nyní provádí ověřování té fáze IOV a to ověřování zatím vypadá velice dobře, takže není žádný důvod, proč bychom měli tento program přerušit. Je pravda, že se musíme ještě rozhodnout, eh, kdy má být ten systém v provozu. A už eh, chci ještě znovu zdůraznit, hovoříme o vlastním jak si o vlastním jmění. Ten program ITER, to je něco jiného, protože ITER, tam jsme vlastně pouze jedním členem celého, celé té skupiny. Zatímco eh, ten i tady globální projekt, zatímco tento program Galileo je program Evropské unie a musíme se na to dívat z jiného pohledu. Nechceme další financování, aby se přesunulo z programu eh, sedmého nebo z osmého rámcového programu pro výzkum, protože zde už se nejedná o žádný eh, výzkum a vývoj, zde se jedná už o financování provozu, provozní fáze. Ještě odpovím na jednu nebo dvě drobné otázky, které jsem vynechal, nebo které ještě zůstávají. Za prvé otázka pana Odyho ta se týkala toho, zda máme tedy s tím systémem GPS soutěžit, nebo zda s ním máme spolupracovat. O tom jsme hovořili s USA již před několika lety a USA nás tedy striktně odmítlo. USA řeklo, že nechtějí žádný společný systém. Oni řekli, že nechtějí společný systém a minimálně my si to vykládáme tak, že jejich hlavní cíl systému GPS je cíl vojenský a oni chtějí mít volné ruce k tomu, aby ten systém mohli změnit, jak budou chtít, eh, pro vojenské účely. A v současné době, kdy teď hovoříme, tak právě k tomu dochází, protože je problém s příjmem signálu GPS v Afganistánu a oni teď právě ten systém pozměňují a prostě oni chtějí mít volné ruce k tomu, aby ten systém tedy mohli e, měnit, aby s ním mohli nakládat sami. To znamená, proto my nemůžeme, proto tedy nejde, aby ten systém byl společný. My chceme, aby ten systém GPS a ten evropský systém eh, byl jaksi komplementární, doplňkový a kompatibilní. Dále zde byla otázka na solar flares. Eh, co se týče tedy eh, tohoto jevu, tak ten jev není problémem pouze pro Galileo, ale je problémem i pro různé systémy informačních technologií, které jsou eh, tedy na Zemi. Co se týče tedy toho jevu, tak jde o to, že v posledních letech tedy nějak nenarušil systém GPS a my předpokládáme, že tím pádem se nám také podaří, aby tento jev, aby tento jev tedy neměl dopad ani na program Galileo. No a naposled ještě tedy padla otázka, která se týká Číny. Je pravda, a paní Hol na to upozornila, že v Číně tedy je ten program Kompas je pravda, že oni tedy eh, o tom zatím, eh, zatím se o tom vedou diskuse. Eh, nyní tedy čekáme na reakci, nebo podle reakce čínského premiéra, tedy ještě budeme čekat na další reakce. Takže to jsou moje odpovědi. Děkuji. Dovolte, abych vám velice srdečně poděkoval za odpovědi, které obsahovaly celou řadu nových informací i Eh, eh, zmínka o konečných eh, nákladech. Pokud to někdo může udělat, hovoříme o minimalizaci, zatím jsme hovořili stále o navyšování nákladů, ale tady je možnost je snižovat. Je to tedy proto zajímavá debata. Tímto bych rád uzavřel tento bod a budeme mít jako další bod hlasování. Gut. Jo, darf ich äh, die Auf Abstimmungen aufrufen? Pokud souhlasíte, přistoupíme k hlasování. Domnívám se, že všichni máte s sebou hlasovací kartičky. Pokud ne, tak máte smůlu. První hlasování se týká e, Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energií. Milé kolegyně, milí kolegové, víte, že jsme již v říjnu 2009 učinili rozhodnutí v souvislosti s touto agenturou. A na základě právního základu e, učiníme zjednodušené rozhodnutí, podklady všichni máte, nebo jsou ještě nějaké problémy? Bude situace snazší, když se posadíte, budou mít lepší přehled. Teď to bude tedy eh, hlasování, eh, bude to elektronické hlasování o eh, právní usesení. Hlasujte, prosím. Eh, jsou dotazy nebo problémy? Nebo je to už v pořádku? Je to v pořádku. Hlasujte, prosím. Nefunguje to pro Boha. A máme o tři poslance eh, za EPP navíc, tak to je ta první otázka. O socialistům zase nefunguje hlasovací zařízení. No co mám dělat? Nemůžete zkusit hlasovací zařízení vedle všechny? Celá ta strana eh, vlevo nefunguje. Celá ta levá strana nefunguje. Je vůbec bez elektřiny? No, it is not. Also 48 Karten sind drin, also 48 kartiček bylo vloženo, takže něco není v pořádku. Musí fungovat, možná, že nevidíte výsledek. Neskusíme to přece jenom ještě jednou. Asi to nebude velký problém. Takže končím hlasování. Končím hlasování. Okay. Gut, also Damit. Dobře. 44? 44? Takže jsme to 44 hlasy schválili. To stačí. Takže o dva hlasy více. 46, 47. Yes. How do we add the socialist vote? Eh, Připočítáme k tomu hlasy socialistů, je to důležité, protože všichni lidé v Evropě tady chtějí vědět, jak hlasujeme. A další je hlasování o zprávě Soza Wagnera. Začneme kompromisním návrhem Jednak Kdo souhlasí? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Dostáváme se k návrhu 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 22. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 25 po dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno druhá část, kdo je pro, Proti? Držel se? Zamítnuto. Dostáváme se k ústnímu návrhu kolegy Grote. Máme ho v písemné podobě. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 30. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. třicet pět kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. třicet šest kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. třicet sedm. PC1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 37 PC2. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 37. 3. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. A teď 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 43 k, po dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti, držel se, schváleno. 45, kdo je pro? Proti, držel se, schváleno. 46, kdo je pro? Proti, držel se, schváleno. 50, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, také schváleno. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 54, kdo je pro, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 63, kdo je pro, Proti? Držel se? Schváleno. 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 75, kdo je pro, proti, eh, ještě jednou, kdo je proti, dobře, zdržel se, zamítnuto, 76, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 4, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď musím hlasovat i o stanoviscích. Kult 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A kult 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kult 5, pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kult 6, kdo je pro? proti, zdrželo se, přijato. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželo se, přijato 19 pro, proti, zdrželo se, přijato 20, kdo je pro, proti, držel se, přijato 22, kdo je pro, proti, zdržel se, také přijato. Nyní IMKO 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 4, kdo je pro, proti, držel se přijato. 8, kdo je pro, proti, držel se přijato. 9, kdo je pro, proti, držel se přijato. Jury 3, kdo je pro, proti, zdržel se, také přijato. A 7, kdo je pro, proti, zdržel se, také přijato. Jury 11. O tom se jednat nebude. Zazněly různé názory. Spravodaj se domnívá, že je to pokryto, že Jury 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato Libe 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato Libe 2, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Tři, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. pět Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A konečné hlasování, to bude elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Jeden eh, člen za EPP navíc dva nebo dokonce tři, tři navíc. EPP je v pořádku, u socialistů zase nefunguje hlasovací zařízení, je to bez energie. Končím hlasování. 45 a také připočteme až 7 hlasů, tedy plus hlasy socialistů. Děkuji. Eh. Tak já gratuluji, ano, ale bych na to zapomněl. A nyní zpráva Kalos. I zde máte podklady, kompromis číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno.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 proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 39, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 41, kdo je pro? Je tam ústní pozměňovací návrh. bude proti? Zdrželi se schváleno 42 ve dvou částech. První část B pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část B pro, proti, zdrželi se, také schváleno 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní se tedy dostáváme k jedničce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže se dostáváme k finálnímu hlasování. Zahajuji hlasování. Přebývá nám jeden, ne dva z EPP. Tak, teď je to v pořádku a výsledek je jasný. A ještě tam přičteme ty socialisty. Tak, gratuluji a tímto je to schváleno. Velice vám děkuji, tímto jsme uzavřeli hlasování, děkuji vám všem, děk, blahopřeji všem kolegyním a kolegům a budeme pokračovat s tématem zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum. A slovo má paní kolegyně Kavalio, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Výzkumníci volají po harmonizaci pravidel a zjednodušení požadavků. V poslední době Eh, eh, někteří eh, badatelé podepsali své požadavky po zjednodušení financování výzkumu v Evropské unii. Jinými slovy řečeno je zapotřebí dosáhnout zlepšení při usnadnění a modernizaci právě těchto prostředků. Naše zpráva eh, se předkládá včas, protože nyní jsme na začátku eh, hodnocení rámcového programu eh, sedm v polovině období. Doufáme, že naše práva eh, se bude moci opírat o pevný základ, eh, na kterém můžeme stavět v další činnosti. Dnes bych se ráda zmínila o třech hlavních tématech. Za prvé je to souhná zpráva komise, za druhé bych chtěla upozornit na stávající doporučení pracovní skupiny ITREK, eh, implementaci finančního programu 7 a dále bych ráda upozornila na možnosti eh, zjednodušení implementace programu. Zpráva komise eh, hodnotíme úsilí komise, které se snaží odstraňovat administrativní překážky. Také vítáme sdělení, které se týká zjednodušení a vytváří tvůrčí e, e, plány pro odstraňování četních překážek. Zpráva komise je dobře strukturována a promyšlená a obsahuje jasné priority a jasný postup, jak řešit problémy. Jsou tu tři úrovně možného zjednodušení. Za prvé zjednodušení stávajících pravidel, za druhé přizpůsobení eh, pravidel eh, na základě eh, nákladového systému a dále možnosti zjednodušování v budoucnosti, což eh, umožní radikální přepracování pravidel. Hlavní kritika se týká dvou aspektů, a to vztah eh, navrhovaných změn eh, k stávajícím pravidlům není jasný. Chtěla bych to vysvětlit. Některá opatření, které komise navrhují, vyžadují změnit finanční pravidla, eh, pravidla účasti, některá vyžadují změny v obou oblastech. A něk- eh, eh, vyžadují změny pravidel účasti. Zajímají mě propojení mezi financováním a e, návrhy komise. Komise se snaží znovu zvážit e, pravidla e, programu pro výzkum. Myslím, že musíme všechny změny důkladně zvážit a vzít v potaz administrativní motivy. Mám určité pochybnosti, že když se rozhodneme pro Eh, financování po jednotlivých eh, rezortech, že se nebudeme tolik opírat o eh, tržní výzkum. Potřebujeme dosáhnout excelentnosti výzkumu, jinak nebude možné pokročit v oblasti inovací. došlo ke změnám stávajících pravidel. Podporuji plnou integraci grantů, hodnocení návrhů eh, do eh, jednotného systému či platformy pro IT. Komise chce ujednotit výklad pravidel a dosáhnout těch jednotného uplatňování. Dále, abychom optimalizovali strukturu a harmonogram výzev k podávání návrhu, e, musíme e, e, využít těch dvoufázových návrhů předkládání. Týká se to komplex komplexnosti procesu předkládání. Proto tento proces musí být optimální optimalizován. Doporučuji, abychom eh, měli otevřené systémy eh, technologií a abychom snížili velikost eh, konsorcia, kdykoliv je to možné. To je opravdu dobrý návrh, který přispěje k zjednodušováním. Dále rozsáhlejší využívání cen. To je užitečné, ale tato praxe by se neměla zobecňovat protože v rané fázi výzkumu eh, mohou finance zajistit partneři samotní a eh, malá eh, centra výzkumu, malé střední podniky. A okruh dva přizpůsobení v rámci současného systému. E, jde o širší přijetí obvyklých účetních postupů a e, průměrných osobních nákladů pro každého příjemce, aby mohl využít e, metodologie skutečných nebo průměrných nákladů podporuji myšlenku implementace stejných sazeb a kalkulaci nepřímých sazeb a finančních systémů. Přesto se domnívám, že bychom měli mít různé metody eh, kalkulace pro eh, eh, velkou šíři nejrůznějších organizací a komise také zvažuje typy těchto subjektů. Je třeba také se zabývat úroky z předběžného financování a dále využití jednorázových částek pro eh, personální náklady. To si ovšem eh, vyžádá další analýzu a diskuzi. Ale granty eh, komise uvažuje, že členské státy by měly předkládat své návrhy, o kterých je třeba dále diskutovat. Domnívám se, že je důležité, aby členské státy měly příležitost Eh, zkoumat přidělování grantů. Dále etické hodnocení by se nemělo zrušit. A okruh 3 eh, tady dochází k více radikálním změnám. Chtěla bych krátce komentovat ty tři eh, navrhované změny. Jednorázové částky vázané na konkrétní projekty podle sjednaných výstupů a výsledků to eh, si vyžádá složité jednání a značné úsilí při posuzování výsledků oproti očekáváním výstupům. To má být tedy základem pro financování. Druhá obce uveřejnění výzev s předem stanovenými jednorázovými částkami na projekt. To je dobré, tento přístup může ale vést k nižšímu financování a může eh, eh, podpořit přílišné přísliby ze strany konzorcií. Povede to k tomu, že konzorcia budou realizovat projekty, a bude to znamenat vysokou míru kofinancování. Co se týče jednorázových částek, eh, bude se to týkat některých malých podniků. Poslední třetí obce je přístup na základě ocenění. Eh, to eh, má největší důvěru, která spočívá v odstraňování administrativních překážek pro projekty spolupráce je třeba zvážit tento přístup, kdy každý partner je zodpovědný za své vlastní vystupování. Potenciální výhoda této alternativy spočívá v tom, že pro nové partnery bude obtížné se zúčastnit programů financování. A to vede k závěrem k eh, tomu, co si myslím o zprávě komise. Nyní se podíváme na to, jak jsme pokročili v samotné práci. Chtěla bych vás upozornit na činnost pracovní skupiny na úrovni výboru ITER, která již předložila mnoho doporučení a která také berou v úvahu naši zprávu. Co se týče těchto doporučení a těchto různých vyjádření, tak já bych z toho, z toho jsem tedy vycházela a připravila jsem obecná doporučení pro svou zprávu. Navrhuji spíše systémy založené na vědeckých, na, na vědě, na vědeckých poznacích, které budou dostatečně kontrolovány a také eh, chci dát důraz na vzájemné porovnávání založené na výsledcích. Chceme snížit tu komplexnost, tu složitost celého prostředí a to by mělo přispět k velkému zjednodušení. Evropský parlament také eh, tedy byl požádán o to, aby se podílel na tomto zjednodušení. Za třetí je důležité aby vždy při každém opatření se tedy eh, zvažovalo to, zda je zapotřebí také změnit finanční nařízení nebo další předpisy. Co se týče harmonizace pravidel, tak to vítáme. Eh, Harmonizaci pravidel i výklad. Je důležité, aby pravidla se ve všech generálních ředitelstvích komise i ve všech agenturách a ve všech společných podnicích eh, uplatňovala stejně, aby ten výklad byl všude stejný, aby ten výklad byl tedy eh, jednotný. Zároveň je však dobré, abychom měli pro výzkumné podniky univerzit měli jiná pravidla a také jiný soubor pro malé a střední podniky. Co se týče zjednodušení finanční odpovědnosti, tak zde je důležité více tedy posílit důvěru a také se zamyslet nad tím systémem přijatelného rizika chybovosti. Eh, je důležité, abychom také brali v úvahu běžné postupy těch eh, příjemců grantů, i co se týče auditu a metodiky, a je tedy důležité, aby jejich auditní a metodické metody byly také přeskoumány a kontrolovány členskými státy. Co se týče dalších eh, programů, tak je důležité, abyste byly lepší systémy informačních technologií a také, aby všichni vedoucí projektu upozorňov, eh, tedy byly, eh, aby vlastně se vždy zachovávali stejní vedoucí projektu po celou dobu trvání projektu. Také je důležité zamyslet se nad lepším eh, načasováním těch, výp, těch vypsání, těch nabídek, podporávání žádostí. A ještě tedy na závěr chci říci, že tento výbor, že tento program musí být veden v duchu důvěru, důvěry a posilování důvěry ve vědeckou obec Evropské unie a v jejich inovativní schopnosti. Je důležité najít dobrou rovnováhu mezi na jedné straně důvěrou a mezi na druhou stranou kontrolou. Je důležité tedy, abychom zachovali tuto rovnováhu a zároveň, abychom zachovali dobré finanční řízení. Potřebujeme také novou kulturu, novou metodu hodnocení, která si vyžádá rovnováhu a která si vyžádá důvěru mezi těmito partnery, abychom tedy vytvořili v Evropě lepší prostředí pro podniky a pro výzkum a vývoj. A já jsem tedy velice se těším na další komentáře a příspěvky mých kolegů. Já vám velice děkuji a první kolegové už se přihlásil slovo. Paní Kolety Kortines, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poblahopřála své kolegyni. Je to osoba, která se skutečně vyzná ve všech detailech, vyzná se ve výzkumu a ví, že svět vědy a výzkumu a změny v tomto světě mohou mít pozitivní, ale i katastrofální následky. A zde má pravdu, nedávno se to také řeklo komisařce, Beatles udělali revoluci v hudbě a my nyní potřebujeme také mít eh, Oni udělali revoluci pro prostě hudbě, ale přitom měli zcela běžné hudební nástroje. A to platí i pro naši oblast. Ovšem, některé důsledky naopak mohou být eh, v oblasti vědy výzkumu katastrofální. Například přání eh, kratšího poskytnutí, eh, rychlejšího poskytnutí financování, co je jistě dobré, ale přes ta doporučení, která paní Cavalio vyslovuje, tedy financovat i drobnější projekty, podle mého názoru komise tak nadále sleduje příliš velké eh, projekty, kde je zapojeno třeba 20 nebo 25 univerzit. Jsou to projekty za 5-6 milionů eur a přitom výsledky jsou špatné. Pokud si skutečně přejeme vědu a výzkum, která se odráží také v eh, oblasti podnikové sféry, tak potřebujeme menší projekty. A za druhé komise nerealizuje svá vlastní usnesení, například z důvodu nedostatku vědců nebo jejich vzdělávání. Přitom je nezbytně nutné, aby ty projekty eh, měly naplánovaná také stipendia. protože když nejsou lidé, tak není možné také realizovat projekty. Vzdělávání vědců v určitých oblastech, také například v USA, tam existuje eh, magisterské studium pro výzkumu v oblasti lékařství, protože tam chyběli potřební odborníci. Eh, lékaři mohou provádět klinický výzkum, ale klinický výzkum, to e, není skutečný výzkum, to je takový řetězec procesů. Takže zde je také důležité vzdělávání, potřebujeme více stipendií a také potřebujeme fantazii. Abychom viděli, že základní výzkum ve výsledku není realizován vždy když předem už víme, čemu všechno bude sloužit a pro co to můžeme použít, tak vlastně nemusíme vůbec začít bádat. Děkuji. Kolega Cukakis? No, děkuji, pane předsedo. Co se týče zkušeností paní Carvalho, tak podle mého názoru my její zkušenosti E, tedy ukazují, že se nám podaří její práci využít e, pro velice užitečné cíle. Pane předsedo, já bych chtěl e, stručně vyjádřit několik komentářů, o kterých jsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie je schopna zjednodušit tento systém těchto různých postupů, je schopná zjednodušit systém řízení a i také je pravda, že i ta otázka sociální odpovědnosti přispívá celkově eh, k, k vytváření excelence a také k aktualizaci vědeckých metod v Evropě. My v Evropě věříme v určité věci. A Nyní tedy víme, že nejsme nejlepší na světě ve výzkumu, jsme na druhém místě a chceme se zlepšit. Myslím si, že my bychom eh, měli aspirovat na tyto cíle, měli bychom také usilovat o tyto zjednodušené postupy. A nejde o to, aby ty systémy byly příliš složité. Je důležité, aby tam existovaly určité jasné principy, pomocí nichž splníme cíle strategie 2020 a tím pádem může Evropa opět vydobít eh, svou budoucnost a opět může vzít svou budoucnost do svých rukou. Také zde máme eh, nové programy, máme zde digitální program, máme zde Eh, celý systém, nový systém řízení telekomunikací a myslím si, že to je ten směr, kterým se má Evropa ubírat. Já chci říct, že jsem velice rád spolupracoval s paní Calvario a že odvedla vynikající práci. Děkuji. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval naší kolegyni za rozsáhlou práci, kterou odvedla v této složité tematice. My už celou řadu let se touto problematikou zabýváme minimálně od roku 2007 či 2008, kdy jsme byli upozorněni na to, že problémy v programech spočívají v tom, že ty kontroly jsou příliš komplikované. Takže snahu o zjednodušení jedině vítám a také děkuji komisi, že se angažuje na této cestě, protože my potřebujeme rozumnou zprávu veřejných financí, to je jasné. A toho dosáhneme také tím, že budeme zjednodušovat, a to všude v Evropské unii. Existuje, myslím, celá řada problémů. Za prvé, harmonogramy. Mohl by nám Eh, sekretariát říci, kdy naše zpráva z vlastního podnětu bude uzavřena a jak se promítnou naše návrhy do finančního výhledu, protože nás čeká také eh, reforma, eh, pracuje na ní výbor pro rozpočtovou kontrolu a Nevím, zda je reforma finančního nařízení už hotová, nebo zda se tam mohou ještě promítnout naše návrhy. Takže jak ladí náš harmonogram s harmonogramem eh, výboru pro kontrolu rozpočtu? Samozřejmě příslušným výborem v eh, této otázce je výbor pro rozpočtovou kontrolu, bude zde i stanovisko výboru Libe a já myslím, že zde musíme eh, pod postupovat koordinovaně, abychom vyslali jasný politický signál a dali najevo názor Evropský poslanců Evropského parlamentu na toto téma. Dovolte mi ještě říci něco k dalším zásadním bodům. Já jsem se podíval na některé návrhy výboru pro rozpočtovou kontrolu, jehož jsem také členem. Problematika podvodů. Zde se specificky vyjádřil náš zpravodaj, protože v zprávě komise se uvádí, že při auditu vyplynuly problémy. A já musím říci, že pro mě velice složité neustále opakovat, že je třeba rozlišovat mezi chybami a skutečnými podvody protože celá ta úprava, všechna ta pravidla jsou tak komplikované, že se často řekne hned, že je to podvod, i když to často bývají pouze chyby. Je důležité, abychom to věděli správně. Abych to tak řekl, podvodníci nedělají chyby. A je zde tedy rozdíl mezi obyčejnými chybami a skutečnými podvody. A chci říci, že v podkladech komise to někdy bývá komplikované rozlišit. Olaf zde, se zde velice jasně a vážně vyjádřil vůči výzkumníkům. Eh, dokonce stíhali vědce trestně právně, i když se jednalo o pouhé chyby a nikoli o podvodné chyby. A samozřejmě Olaf musí přejít do akce, pokud eh, je podezření z podvodu, ale to je skutečně téma, kterým se musíme zabývat. Je zde určitá marže chybovosti. Ovšem, vůči podvodům panuje nulová tolerance, ale u chyb určitá toleranční marže existuje. Takže tyto dvě věci musíme rozlišit. Rozhodně je důležité, že usilujeme o zjednodušení, ale dovolte mi ještě jednu věc. Také v souvislosti se spravodajkou chci říci, a Chci se zeptat, jak to vypadá s těmi dalšími související tématy, která ještě musíme řešit. Přece musíme najít určitou formu, jak vyslat politický signál, že všechny sporné případy musíme uzavřít, aniž by všechny končily i hned před soudním dvorem, že by se chyby například opravily, že by se vyjednávalo, udělal by se ještě další audit abychom se nezměs, před soudním dvorem z případy, které se potom prokážou jako obyčejné chyby. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci a za myšlenky, které dnes přednesla. Neřeknu k tomu nic nového. A budu pouze tvrdit, že jednotný evropský prostor pro výzkum ještě nefunguje tak, jak jsme si to představovali. Někteří kolegové diskutovali na toto téma již před lety, ale my, noví poslanci, jsme do určité míry také odborníky, protože uh, ve svých vlastních zemích jsme v kontakty eh, s badateli, výzkumníky a seznamujeme se s myšlenkami, jak by bylo možné zjednodušit postupy a vyřešit současné problémy. Na tomto rozhodnutí bude záviset i perspektiva Evropské unie. Do jaké míry se nám podaří nalézt východisko ze současné ekonomické a finanční krize. Výzkum a inovace u nás ještě nefungují tak, jak bychom si to přáli. Zaostáváme v tomto úsilí a lze to dokázat i na řadě čísel. Jak se již o tom zmiňovala i zpravodajka, v některých oblastech je třeba provést určité reformy. A musíme navrhovat taková řešení, která zajistí transparentnost a kontrolu financování. návrhy, které předkládá komise, nejsou proto jen tak přijatelné. Musíme eh, hovořit i o projektech infrastruktury v členských zemích, o jejich eh, financování, protože eh, většina struktury ve starých členských státech a nové členské země se nemohou dost dobře věnovat eh, výzkumu a vývoji, proto musíme zvážit, jak změnit tuto situaci. Další otázkou je zajištění stejných možností pro výzkumníky a vědce ze všech zemí. Jsem proto, abychom usilovali také o vyváženost mezi předkládáním žádostí a vyplácení dotací a také jejich vyúčtování. Nejprve bych chtěl nejenom pro zdvořilost, ale vysloveně ze srdce paní zpravodajce poděkovat. Domnívám se, že způsob, jak strukturovaně předložila toto téma, je skvělý a pokrývá nejrůznější aspekty. Pan Ody eh, měl cené upozornění na otázku, jak propojit celý tento postup s rozpočtovým postupem v pracovní skupině ITRE. Máme poprvé tedy spolupráci s kolegy eh, z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Bude eh, nesmírně důležité, abychom tento eh, chytrý přístup sledovali a ty postupy propojili. Mám dvě připomínky za A jde jistě tak trochu o otázku, protože velice eh, hodně hovoříme o kvalitativních a kvantitativních otázkách z hlediska zjednodušení, ale eh, v jádru jde o to, jakým směrem se to má ubírat. Měli bychom to zvážit a nestanovit si kvalitativní a kvantitativní cíle. Totiž v mezinárodním porovnání ten postup mezi předložením žádosti a přidělením prostředků je příliš dlouhý, proto toto zjednodušení musí mít eh, určitý benchmark a to je eh, vyjádření, jak s eh, krátíme celý tento proces. Myslím, že bychom měli mít kvalitativní zadání, podle eh, kterého to budeme moci poměřovat při dalším review eh, bychom jinak eh, si říkali, co tu vlastně posuzujeme z hlediska dosažení zjednodušení. A také bylo důležité hovořit o malých a středních podnicích. Domnívám se, že v tomto uh, případě musíme realisticky skonstatovat, že výzkum u malých a středně velkých podniků usiluje o velice praktické výsledky. A je důležité, že zpravodajka řekla, že malé a střední podniky budou eh, volit eh, rizikově tolerantní přístup. A máme tu čísla a máme tu relativně nízkou účast eh, těch středně velkých technologických podniků na programu a také se ukazuje, že program e, neodpovídá inovačním e, cyklům těch malých a středních podniků, neodpovídá životní e, realitě těch malých podniků nebo středně velkých technologických podniků. Schvalovací lhůty překračují rok, to je tedy mimo e, inovační cykly těchto podniků. E, a měli bychom ještě jednou zvážit, zda bychom e, neměli zpřísnit ty cíle, co se týče období od předložení žádosti a její schválení. Ale v zásadě bych chtěl říci, že tato zpráva má skvělou strukturu a chtěli bychom společně po gratulovat, protože se domnívám, že paní zpravodajka chytrým a kolegiálním eh, způsobem do toho zapracovala výsledky eh, naší pracovní skupině, takže jsme tedy mnohem dále než před eh, programem FP7. Děkuji za toto upozornění, protože to byl pokus, kdy jsme si nebyli jistě zdat, bude koronán úspěchem, tedy ta činnost té pracovní skupiny kolega Matiáš. Kolegyně Matias má slovo. Ano, děkuji. Pane předsedo, nejprve bych chtěla poděkovat kolegyni Cavalio za skvělou práci. Návrhy komise propracovala opravdu důkladně a skvělým způsobem vyzdvihla ty základní body. Já jsem ani nic jiného neočekávala a teď bych se ráda zmínila o některých bodech. Mnohé tu zaznělo a to opakovat nechci. Je důležité tedy pokračovat v diskuzi. A e, já bych ráda vystvihla e, pochybnosti, které mám v souvislosti s tímto programem zjednodušování. Mnozí z nás již mají zkušenosti z vlastní akademické kariéry a všichni víme, že tyto základní úvahy jsou velice důležité. Jinak nebudeme mít prostor výzkumu v Evropě, budeme mít prostředky, ale tyto prostředky se musí vhodným způsobem využívat. A nyní jsme tedy v přechodné fázi co se týče finančních systémů. Nemáme pouze fina- systém financování, ale eh, systém financování odůvodňovaný výsledky. A já se domnívám, že je nutné o tom opravdu dobře uvažovat a zvážit jednotlivé body to přechodné období není snadné a abychom není vytvářeli systém, který se opírá o výsledky, to může přinést i do jisté míry negativní výsledky. A centralizace je jistě také určitým problémem. Ne všechna výzkumná střediska, ne všechny země používají stejné metody, proto je třeba zohlednit veškeré výchozí pozice. Bylo by tedy dobré, kdyby se kolegové mohli ještě více zabývat touto otázkou. Je to základní bod, protože není možné přistoupit ke zjednodušení, když eh, budeme zohledňovat pouze výsledky E, jako základ pro financování. My nechceme způsobit i větší nerovnost. E, my chceme, aby Evropa byla eh, silnější a ta, ne, ty nerovnosti situaci zrovna nezjednodušují. Tolik mé připomínky k těm návrhům komise a možná ještě jednu připomínku, která také souvisí s tím, co paní zpravodajka řekla docela jasně. Týká se to těch velkých projektů, velkých sítí. Není to orientace, která přinese větší soudržnost evropského výzkumu, protože když se dívám na tento dokument, tak musím říci, že si člověk musí dělat určité starosti, eh, kterou cestou se máme vydat v evropském výzkumu, protože jde-li o inovace, tak tu jsou opravdu ještě obrovské nerovnosti když se základní výzkum bude přesunovat na velké subjekty, pak to, myslím, bude dokonce v rozporu s tradicí základního výzkumu. Náš základní výzkum je vlastně takovým základním úhelným kamenem naší síly, našich předností a my se domníváme, že kdyby to došlo eh, k náhle přeměně, tak by to mohlo eh, narušit eh, vývoj základního problému. Neměli bychom tedy se snažit přeskočit vlastní stín. Budu čekat s velkým napětím na zprávu, ale Evropský parlament má právo se v této oblasti angažovat a také jsme se angažovali od samého začátku, protože eh, pro celý výzkum je to rozhodující okamžik. Pracovní skupina mm, eh, již udělala důležitou práci a já doufám, že eh, se záhy uplatní náš hlas a že Kolegyně Cavalio předložila velice dobrý návrh zprávy a tím se uplatní náš hlas tedy v systému organizace výzkumu. Děkuji. Kolega Kojády Campos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, rád bych začal tím, že poděkuji paní kolegy Cavalio za její vynikající práci, kterou odvedla. A to, jak jasně nám zde zprávu představila. Komise už se touto problematikou zabývala, už udělala takový rastr, jak analyzovat návrhy. A musím říci, že to je skutečně užitečná věc. Mohu se s pravodajkou souhlasit ve většině jejich bodů. Podle mého názoru musíme systém změnit. Je to o systém hodnocení. Ten je třeba změnit. Nesmíme zde postupovat příliš v uvozovkách auditorsky. Měli bychom více pracovat na základě důvěry. Nesmíme se omezit pouze na vlastní proces, ale musíme pohlížet na celý ten postup od začátku projektu až po jeho výsledky. Co se týče systému hodnocení vědeckých projektů, tam se často kladlo rovnitko eh, k metodám, které používaly poradenské společnosti. Byla to takové snadné východisko, ale já se domnívám, že zde bychom se měli chopit některých bodů, které vůbec nejsou snadné, protože existují velké projekty a existují i relativně malé projekty a nelze mezi ně klást rovnitku. A existují projekty, které jsou realizovatelné rychleji a rychleji přinášejí praktické výsledky, než tak činí projekty jiné. A proto se domnívám, že to jsou aspekty, které je třeba zohlednit. Také musíme zohledňovat zeměpisné aspekty, protože zeměpisná rozmanitost je v této oblasti také velmi důležitá. Potom máme na jedné straně základní výzkum a pak také inovace. A to také nelze dostat vždy nutně pod jednu střechu. Samozřejmě základní výzkum může vést k inovacím, ale také nemusí pro Evropu je prostě s naší eh, podporovat nadále základní výzkum jako svůj základní významný pilíř. Mohli jsme eh, již nabrat mnoho zkušeností, vždy jsme stále v čele základního výzkumu, máme European Research Council, máme své metody a domnívám se, že vědec, který byl vybrán na základě své dobré vědecké práce, se musí dočkat také z naší strany důvěry. V poslední době tomu bylo tak, že i z geografického hlediska se věci soustředily. Domnívám se, že na prezentaci paní zpravodajky bylo dobré také to, že navrhovala jednotlivé alternativy, že zvážila různá pro a proti. Chtěl bych říci, že jsem zde zcela otevřený. Myslím si, že vaše zpráva je velmi vyvážená. Samozřejmě musíme bojovat za zjednodušení, ale musíme vždy zohledňovat to, že u projektu je důležité, aby byly šité na míru a to bude způsobovat určité komplikace. Nehovořím zde o vzniku nějaké obrovské byrokracie, která by se mohla vytvořit. Samozřejmě to nastat nesmí. Musíme tyto postupy zjednodušit. Domnívám se, že zjednodušení nám rozhodně přinese hodně. Pan Turmes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o velice důležitou otázku, Protože na jedné straně se snažíme zjednodušovat tyto postupy, aby se mohly lépe účastnit malé podniky a také malé eh, výzkumné instituce, protože oni se už vlastně, eh, jinak zde hrozí riziko, že tyto Eh, malé subjekty se budou účastnit evropského výzkumu stále méně a méně. Na druhé straně musíme ještě ale zachovat eh, kontrolu. To znamená, musíme rozlišovat. Pokud je určitý projekt eh, v několika stovkách, tisících eur a na druhé straně máme projekt, který jde do milionů, takže zde je nutné rozlišovat. Myslím si, že to je důležité. Já nejsem překvapen tím, že zpravodajka odvedla tak vynikající práci, protože ona této problematice velice dobře rozumí. A myslím si, že celkově tedy my souhlasíme, nebo budeme tedy eh, v souladu, naše názory jsou v souladu s názory zpravodajky. Nyní kolega jo. Děkuji, pane předsedo. Eh, čili paní Castillo, eh, já chci zopakovat pouze to, co už říkali mý předřečníci. Chtěla bych pogratulovat zpravodajce za kvalitu, za vynikající kvalitu její práce. A také se mi velice líbí způsob strukturace její prezentace. Zároveň chci vyjádřit obdiv k některým obavám, které zde zazněly že zaprvé tedy je zde otázka, co na to všechno budou říkat naši kolegové z rozpočtových výborů, ale já sama bych tedy chtěla zdůraznit něco jiného. My víme, že celý evropský výzkum má také dopad na další sektory hospodářství. My o tom velice dobře víme zde v našem výboru ITRE. A víme, že bychom se na celou věc měli dívat eh, jaksi kompaktně. Musíme také brát v úvahu osmý rámcový program. Já si myslím, že komise předloží návrhy, které se týkají rámcového programu 8 velice nebo poměrně brzy. Čili máme zde první zprávu, která se týká zjednodušení, dále bude zpráva o střednědobém přeskumu a také je zde zpráva, která se týká priorit Evropského parlamentu a na tom budeme také pracovat velice brzy. Dále je zde tedy ten samotný rámcový program a pak je zde ještě pět legislativních zpráv, které se týkají rámcového programu. Čili máme zde takový dost eh, celistvý balíček a zde se věnujeme tématu, které je dnes eh, více než kdy jindy nesmírně důležité. Pokud se podíváme na situaci ekonomik jednotlivých zemí Evropské unie, tak dnes více než kdy jindy musíme učinit to správné rozhodnutí, co se týče výzkumu. Pokud se podíváme na naše zatím tedy poměrně ještě krátké nebo malé zkušenosti našeho výboru, tak pokud se podíváme na tu zprávu paní Carvalho, tak samozřejmě ještě o tom bude mnoho rozprav, ale myslím si, že my členové tohoto výboru, protože my se soustředíme na tyto otázky, tak my musíme zajistit, aby ten výbor, který bude zřízen pro zjednodušení, aby to byl stálý, trvalý výbor. To znamená, budeme tedy eh, budeme chtít zajistit, aby to vše bylo velice dobře připraveno a aby ten výbor pracoval eh, až do té doby, než se rozhodne o tom osmém rámcovém programu. Dále zatím ještě nevíme přesně, jaké budou priority komise. Je důležité abychom eh, znali priority těch eh, členů tohoto výboru. Chceme, aby tento výbor nás pravidelně informoval, nás, co by výbor ITRE. Také bychom chtěli s nimi diskutovat o různých závěrech, eh, které učinili. Myslím si, že není třeba, abychom vždy měli nějakou schůzku, aby, aby se to pravidelně organizovalo, to asi není nutné, ale chtěla bych, aby tento výbor nás informoval mm, o svých závěrech a o svých ehm, ehm, takových těch ehm, obecnějších závěrech. Myslím si, že by to bylo dobré, protože dnes zde například hovoříme o těch nejdůležitějších problémech, které se týkají zjednodušení a myslím si, že sekretariát by mohl všem členům tohoto výboru zaslat eh, tyto specifické, eh, tyto specifické body nebo tyto věci, o kterých hovoříme. Myslím si, že ten výbor Eh, je, bude mít velice důležitou práci, je to také jedna z našich priorit a chceme zajistit, aby všechna opatření a všechna, všechny nástroje byly dobře koordinovány. Máme zde také tedy ten dokument, který nám zde představila paní Karvalio dnes dopoledne a já si doufám, já doufám, že budeme mít všichni k dispozici kopii této zprávy tohoto dokumentu co nejdříve. Děkuji, říká pan předseda. Je pravda, že ten dokument musí být rozeslán všem. Nyní mám ještě několik komentářů. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na to, co říkali předřečníci k tomu postupu. Jsou tam velice různorodné eh, myšlenky ke zjednodušení. Jde o to, že získáváme od lidí skutečně důležité signály, například ty Eh, společné technologické iniciativy. Celá řada podniků potom končí eh, s těmito projekty, když jde o protože tam problém s eh, prostředky, které se tam dávají ze strany veřejného financování. A chci se zeptat, zda to tedy e, upravíme ještě v tomto funkčním období, nebo to posuneme do roku po roce 2013. Co se týče například strukturních fondů a regionální podpory, tam se to dvakrát revidovalo a musíme některé věci změnit, zlepšit. A ne až v roce 2013, ale nyní. A já právě zde nevidím, jak to dopadne, zda to budeme dělat teď nebo po roce 2013. Komise jasně říká, že návrh tříletého přeskumu finančního nařízení. Tady je otázka vysoké důvěry nebo významného kontro, kontroly a vznikne dokument v parlamentu v této věci a možná bychom měli jít dvěma cestami. Jedna cesta je, jak uvedla paní Cavalio, a druhá věc je, abychom se podívali na úpravu finančního nařízení, protože se domnívám, že jádro debaty o tom, zda by se mělo ještě více kontrolovat a zda vznikne ještě více problémů v této souvislosti, to je to důležité, protože my bychom chtěli spíše získávat výsledky. Takže důležité je, jak to budeme plánovat a jaké jsou naše cíle. S kolegou Chaci Makarkisem jsme hovořili také o navázání na fondy. Hlasovalo se o tom na minulém plenárním zasedání, jak je možné zahrnout financování i z dalších fondů a vytvářet lepší synergie. Domnívám se, že to by se mělo odrazit i zde a k tomu už existují určité návrhy. A na závěr mi dovolte říci toto. My platíme 5% rozpočtu na výzkum, zbytek platí jednotlivé státy a já bych rád viděl, aby lépe navazovaly naše rozpočty a priority a kritéria a e, všechny ostatní věci ze strany jednotlivých států. A já si myslím, že by to znamenalo řadu výhod. Jak pro Evropskou unii, tak pro jednotlivé členské státy. Tak to je vše, co jsem chtěl říci a přeji hodně úspěchů. Pan kolega Chacimakakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil také k chvále předřečníků na adresu zpravodajky i komise, kolegyně a kolegové. Je to významné téma, to už zde zaznělo, ale je to i téma složité. Řešíme zde situaci, kde nám finance ubývají. Diskuse o tom začala všude po Evropě, prostředky extrémně ubývají a když my nyní připustíme to, že bude nekoherentní politika podpory vědy a výzkumu v rámci komise, tak eh, to už je něco, co není akceptabilní. A proto jsem rád, že o těchto tématech hovoříme už nyní záhy před příštím rámcovým programem. Pan kolega Ody i já jsme v výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já vím, že parlament je také vinen vznikem určité byrokracie, takže zde bychom se měli držet zkrátka. Myslím si, že návrhy jsou dobré, ale není to jenom problém nedostatku financí také to, že evropské projekty jsou neviditelné téměř. Co to vlastně jsou? Jaké si, co si představíte pod pojmem významný evropský projekt, když se nás někdo zeptá, co pak děláte v té Evropě? Co byste mu odpověděli? Dobře, ITER, Airbus, ale nemáme je v podstatě ty velké projekty, na které bychom mohli být hrdí. A chybí nám zde ta viditelnost. A proto je to třetí téma, politické téma. Ta přidaná hodnota evropské podpory výzkumu je čím dál tím více spochybňována. Celá řada kolegů to eh, zaznamenává, když hovoří se svými voliči, říkají, že nám to nic nepřináší a proto bychom se měli odvrátit od stávajícího systému. Pan kolega Nistelrooy už o té problematice hovořil. My bojujeme za to, aby nejen v oblasti podpory výzkumu, ale například v podpoře regionů v kohezních fondech byly stejné podmínky pro podávání žádostí. Vždyť by to mělo být možné, je to čistě technický problém. Takže i to, co bylo navrženo v těch návrzích 1 a 2, snížit byrokratickou zátěž, to je sice technická záležitost, ale určitě ji lze udělat a to i politicky. Ta třetí věc je politicky komplikovanější. Tam jde o to ten výzkum zaměřený na výsledky. A to je něco nového. A slyšela, slyšel jsem zde i názor portugalské kolegyně, která podporovala eh, významně základní eh, výzkum. Ovšem Evropská eh, rada pro vědu a výzkum to ukazuje, jak to udělat že se vyplácejí paušální částky při eh, splnění stanovených cílů, vypisuje určitou cenu ocenění a ta Evropská rada toto umožňuje v rámci základního výzkumu a proto bychom i my se měli posunout směrem k výzkumu zaměřenému na výsledky. Podle mě to není v rozporu se základním výzkumem. Jsme v rané fázi, měli bychom využít šanci změnit paradigma, protože jinak nám lidé utečou. A to je ten největší problém, že nám ubývají žadatelé, hlavně ze sféry středních podniků. Mám ještě dvě osoby, které se hlasí o slovo, buďte krátcí, kolega Mesaros a kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný, chválím tento materiál, velice si ho vážím. Vážím si toho, že tento materiál jsem přišel a děkuji paní zpravodajce. Chci říci, že je velice důležité se zabývat nejenom zjednodušení postupu a implementací rámcových programů, ale i vlastní administrativou. Vlastní administrativa, když pohlížíme na rámcové programy, a já jsem sám řešil pátý rámcový program, co by výzkumník na vysoké škole. Bylo to administrativně neuvěřitelně náročné. Šli jsme od jednoduchého ke složitému. V rámci šestého rámcového programu už mnoho badatelů nechtělo se vůbec do něj zapojit kvůli administrativní zátěži. Takže to je opravdu důležité téma. A chci poukázat na jednu věc. Zjednodušení můžeme použít jako nástroj, který posílí určité oblasti výzkumu, a nejenom skrze finance, ale i skrze zjednodušení může, je můžeme zatraktivnit pro badatele. Myslím zde například nanotechnologie, biotechnologie, klimatické e, procesy nebo fúze. To jsou aspekty, které bychom možná mohli zde v budoucnosti zapracovat do našich postupů. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je nesmírně důležitá a chtěla bych vám připomenout, že jsme měli alarmující výsledky v tomto eh, výboru, když jsme se snažili na podzim loňského roku snižovat byrokracii, tak dobrá zpravodajka jako paní Cavarlo eh, jistě zapracovala výsledky toho slyšení do zprávy a také se eh, za španělského předsednictví konala debata u kulatého stolu stolu s velice dobrými výsledky. Kombinace jednání o rozpočtu a diskuze o e, výzkumu. Musíme si toho být vědomi a e, sledovat různé rozpočtové linie, protože když se podíváme nad rámec těch hlavních rozpočtových linií, tak zjistíme, že e, se eh, snižují některé priority, které jsou důležité pro náš výbor. Eh, takže se musíme podívat, eh, jak se řeší ta otázka rozpočtu. Děkuji, domnívám se, že to byla nesmírně důležitá debata. Jsem také rád, že jsme se snažili to řešit jinak v malé pracovní skupině. Děkuji za velice dobrou přípravu a prosím komisi o pochopení, že se dnes nemohla vyslovit, ale debata se teprve rozbíhá. Děkuji, tímto bych chtěl rozpravu ukončit a požádat poslankyně a poslance, aby opustili sál, aby schůze koordinátorů mohla začít co nejdříve. Děkuji vám.